představitelky eh, týkající se eh, Saudské Arábie a Iránu. Paní Mogherini, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych řekla, než se pustím podrobněji do tohoto tématu, abych tedy řekla několik slov k tomu, co se stalo v sobotu. Šest měsíců přesně po dohodě eh, s Iránem eh, o jaderném programu. Irán splnil své závazky, tak jak jsme se na nich dohodli. Eh, Mezinárodní agentura pro atomovou energii to ověřila a také společná komise, kterou koordinuji a budu i nadále koordinovat, konstatuje, že takto byly závazky splněny a dohoda je tedy naplněna. Abych připomněla, že přes tím šesti měsíci celá řada lidí, nejenom v Evropě, ale také v různých dalších regionech světa, vyjadřovali velký, velkou skepsi eh, k tomu, že se vůbec podaří naplnit závazky a že Eh, skutečně by Irán eh, naplnil své závazky, že investujeme něco do dohody, která nebude naplněna. A dovolte mě tedy, abych řekla, že Atomová jednání a atomové dohody, to je samozřejmě velice důležité, je důležitá věc. My jsme velice spokojeni, že jsme zabránili velkému riziku právě v této oblasti a že snad jsme také eh, otevřeli cestu k urovnání eh, situace v tomto konfliktu. To je první důvod k našemu uspokojení, ale dovolte, abych řekla, že je tady ještě další důvod k uspokojení a sice to, že my jsme prokázali, že multilaterální přístup a diplomatici je mohou přinést výsledky. A nejenom, že mohou přinést výsledky v regionálních dohodách, ale že skutečně přináší naplnění těchto dohod. V těchto těžkých dobách myslím, že to je opravdu velice dobrý důvod k nadějím. A než se pustím do samotného tématu, dovolte ještě, abych řekla věc, která je s tím spojena. A sice, že jsou tady ještě další dva důvody pro naději. A sice jednak, že se tady otvírá možnost pro vztahy mezi Iránem a zbytkem světa. A to také včetně nás, Evropanů, a že budeme mít příležitost zapojit se do rozvoje Iránu v různých oblastech. A konečně v neposlední řadě, a možná je to dokonce to nejdůležitější, že se tady otvírá cesta k různým eh, dalším mnohostranným vazbám v celém regionu. Protože tak, jak se nám daří Eh, naplnit jednání, která trvala 13 eh, let, během kterých byla celá řada obtížných okamžiků, kdy eh, se objevovaly naděje, pak zase byly tyto naděje zklamány a po všech těchto, po celé této dlouhé době jednání myslím, že nyní můžeme investovat do možnosti mít jiný typ spolupráce v celém regionu. Nejsme naivní, víme velmi dobře, že to nebude jednoduché, víme dobře, že eh, se vše nezmění přes noc a že tady budou eh, překážky i dílčí neúspěchy a že bude třeba spolupracovat eh, v regionální dimenzi a ověřovat stále v praxi jednotlivé kroky Eh, této spolupráce. Vše se bude třeba ještě eh, ověřovat a postupně naplňovat také eh, dohody z července. Ale jak říkám, přeště před rokem málo kdo věřil, že se nám podaří vůbec dohodnout takovouto dohodu a pokud ji dohodneme, že se nepodaří naplnit. My jsme pracovali společně velice intenzivně. My, Evropané, ve spolupráci se zbytkem mezinárodního společenství a myslím, že můžeme takto vyvrátit pochybnosti skeptiku. Eh, teď se tedy věnujeme přímo otázkám Saudské Arábie a Iránu a myslím, že to jsou velice důležité země pro celou situaci na Blízkém východě. E, tyto země vlastně tady jsou jako jakýsi rivalové v určité úloze o, nebo snaze mít úlohu e, velkého vlivu v daném regionu. A jsou to vlastně takové regionální mocnosti. Mezinárodní e, rozpory mezi Iránem a Saudskou Arábií se mohou také vyjádřit slovy e, náboženská válka mezi Šijou a Sunou. A to je situace, která může přinášet nové a nové třecí plochy, a která je velice složitá i pro další situace, jako právě to, o čem jsme diskutovali eh, v souvislosti se Sýrií. Eh, jsou je to situace, která může destabilizovat také Irák, Libanon, tyto dvě země v regionu, které jsou nejvíce vystavěny právě sektářským napětím. Je možné, že to bude také eh, destabilizovat celou muslimskou komunitu v Ázii, od Ázie až po Afriku a až po země Sahelu. Takové, takové bilaterální napětí může vůbec eh, rozpoutat velká, velké požáry v celém regionu a eh, vést eh, k velmi potenciálnímu splanutí celého světa. Proto se snažíme tyto věci dezeskalovat, proto se snažíme zmírnit tyto, námě, na tyto napětí. A my, Evropané, všechny členské státy, vysíláme tedy jasný signál, Eh, a také spolupracujeme s dalšími partnery, jako jsou Spojené státy. A já bych ještě zmínila eh, také eh, ministra zahraničí Indonésie, s kterým jsem se setkala nedávno před cestou do Iránu a Saudské Arábie před několika dny, kdy jsme také hovořili o tom, jak umožnit dezeskalaci celé této situace a zmírnění napětí, protože to ovlivňuje nejméně tři světadíly, neli možná čtyři. A mohlo by to opravdu eh, vnést požár do všech eh, společností na světě. Okamžitě jsme tedy reagovali eh, na popravu šejcha Nimrak z šítského náboženství. Eh, hned 2. 3. ledna jsme reagovali na popravu, které, které došlo v Saudské Arábii. Jak eh, už jsem to vyjádřila ve svém prohlášení ze stejného dne, eh, Trest smrti nemůže být eh, udržitelnou či účinnou reakcí, ať už jde o jakékoliv obvinění. EU se staví proti trestům smrti za jakýchkoliv okolností a i nadále a systematicky budeme eh, se zasazovat o celosvětové zrušení trestu smrti. Samozřejmě to se týká i Iránu, kde eh, situace lidských práv je také zneklidňující. A to je také poselství, které předávám nejen eh, ministru zahraničí Saudské Arábie, ale také ministru zahraničí Iránu, se kterým se nedá, jsem se nedávno setkala. Pokud je o konkrétně o šejcha Nemba a jeho eh, popravu, tady opravdu eh, je také otázka svobody slova, otázka politických a lidských práv, která musí být chráněna ve všech případech, a to chci zdůraznit, také v rámci boje proti terorismu. My jsme zaujali okamžitě pozici k situaci v Iránu, protože nic neodůvodňuje útoky na ambasády či konzuláty, tak jak k tomu došlo v Teheránu eh, proti mm, ambasádě Saudské Arábie či proti konzulátu v dalším iránském městě. A v nadcházejících eh, dnech, které následovaly po tomto, jsme také připomínali, jaké jsou mezinárodní povinnosti všech zemí, eh, do čehož patří také ochrana diplomatických eh, budov na jejich území. Telefonicky jsem kontaktovala obě strany a v daném kontextu, protože jsme se pak ještě setkali následně o víkendu, tak jsem Sdělila to důležité oběma stranám. Snažte se zmírnit bilaterální napětí, aniž by e, tady hrozilo nějaké další přelévání násilí v celém regionu a snažte se uchovat e, také úsilí o mír v Sýrii a v Jemenu. Pokuste se vyhnout destabilizaci e, celého regionu, což by mělo dopady na Irák a Libanon. Dostalo se mě z obou stran ujištění, že se bude usilovat o to, jak uchovat eh, tyto procesy. Eh, my jsme o tom diskutovali již v procesu syrské situace a tady chci říci, že je důležité mít určité naděje na úspěch díky přispění takovýchto partnerů. Také jsem diskutovala již v prvních dnech roku, nového roku, o tom, jaká rizika z toho vyplývají pro celou situaci, včetně Sýrie, kde se snažíme eh, společně udržet naději na tento proces. A diskutovala jsem o tom s předsedou Arabské ligy, ale také s celou řadou ministrů zahraničí ze zemí v tomto regionu. Vysílali jsme všechny tyto signály, snažili jsme se eh, podpořit eh, příslušné akce a e, také jsme o tom diskutovali na Radě ministrů zahraničí. Takže situace řešení konfliktu e, v tomto regionu, e, jestliže nedojde k takovému sklidění situace, bude to výhodné pouze pro teroristy. A my velice dobře známe takové situace to je to velice důležité silné sdělení, které říkáme eh, našim přátelům z Evropské eh, unie. Eh, napětí, pakliže napětí v regionu se nezastaví, bude to špatné pro všechny. Nikdo z toho nebude mít nějakou výhodu. Nikdo v regionu nemůže mít výhodu z napětí. Jedinou alternativnou je situace, která je naopak výhodná pro všechny, kdy se Eh, vyřeší eh, celá situace. Eh, důležité tedy je soustředit všechny mocnosti z regionu, dostat je ke jednacímu stolu, diskutovat o situaci v Sýrii a to také ve snaze soustředit všechny aktéry, mezinárodní aktéry, všechny dostat k jednacímu stolu a řešit situaci v Sýrii. Nemůžeme Eh, promarnit žádný z pozitivních trendů eh, je tedy nutné snažit se mírnit napětí a pokud možno eh, vše udělat proto, aby se podporoval dialog. To také proto, že jsme se poučili my sami z předchozích bodů, o kterých jsme diskutovali, včetně Kolumbie to je to poučení, které z toho můžeme vyvodit. Pouze regionální spolupráce přináší mír a spolupráci. Pouze takovým porozuměním a spoluprací na regionální úrovni je možné vyřešit eh, konflikty a nastolit mír. To je cesta, ve kterou věříme. Věříme, že regionální spolupráce k tomu může vést a nikoli konfrontace a soupeření. Ty nemohou být výhodné pro nikoho. A to platí dvojnásob právě pro Střední východ a arabský svět. A nyní pan Preda jako první na seznamu řečníku. Děkuji paní předsedající, paní vysoká představitelko, vážení kolegové. vzhledem k tomu, že napětí mezi Saudskou Arábí a Iránu dosáhlo velké intenzity. Víme, že eh, došlo k přerušení diplomatických styků na začátku tohoto roku. A to všechno vedlo k protestům, které následovaly po eh, popravě eh, významného náboženského představitele. Došlo k útoku na saudsko-arabskou ambasádu v Teheránu. To eh, byla jedna z největších eh, masových poprav, kterou eh, Saudská Arábie v poslední době provedla. Je také nezbytné připomenout skutečnost, že my odmítáme aplikace nebo používání trestu smrti, jak už tady bylo několikrát řečeno, a to, to bychom se měli držet. A také bychom neměli zapomínat na to, že Bilán Iránu v této oblasti rozhodně není nějak slavný. V loňském roce v Iránu došlo k 1084 eh, popravám a to je také jeden z těch eh, důvodů, proč jsme mohli k té předchozí debatě přijat i Irán, protože eh, ale naši levicoví přátelé, zelení, GUE a, a další chtěli Eh, zejména hovořit o tom, co se děje v Saudské Arabii, ale víme, že v Iránu ta situace není nějak odlišná. <clears throat> Teď se nacházíme v nové fázi této konfrontace mezi šíty a sunity. Eh, měli bychom zvědět, že to také může mít eh, politické dopady, neměli bychom to brát jenom jako náboženskou konfrontaci, může to mít vážné dopady, jak říkala vysoká představitelka. Eh, mohlo by to vést ke zintenzivnění toho konfliktu, což by se dramaticky mohlo projevit v následujících letech. Pan, jako další pan Howitt. Děkuji, paní předsedající. Myslím si, že bychom měli uvítat eh, provedení společného komplexního akčního plánu a eh, paní vysoká představitelka se dočká další podpory ze strany této sněmovny eh, vůči Iránu. Nyní je třeba snížit eskalaci, snížit napětí, zejména verouc v úvahu, že Evropa má své zájmy na dobrých vztazích jak s Tehránem, tak s Eriádem a na potírání té terorismu. Rovněž společné eh, rozdíly, eh, například pochybný právní stát, eh, špatné zacházení s na, náboženskými menšinami či uplatňování trestu smrti. Přesto však musíme se vyhnout destabilizaci, čímž bychom nepřímo podpořili extremisty a teroristy. Chci se znovu zeptat, jaké bezpečnostní pojistky ohledně lidských práv byly uplatněny ve smlouvách s těmito zeměmi. Eh, zejména eh, v kontextu toho, že někteří z popravených se ukázali být politickými disidenty a rovněž zacílení na civilisty v Jemenu, kteří se zdají být nepřáteli Sádské Arábie, je proti kodexu chování. Eh, je dobře, že jsme se vyhnuli jadernému zbrojení. Nyní nastal čas zabývat se i konvenčními zbraněmi zemi. V mnohých zemích spolu žijí šíte a sunité harmonicky a my musíme uznat obě křídla islámu jako rovnoprávné a pomoci jim vzájemně se pochopit. Jak Irán, tak Saudská Arábie mají důležitou úlohu, kterou mohou v tomto regionu sehrát. Nemusí si neustále z něčeho obvinovat a snažit se mezi sebou bojovat. Každá může mít dobré vztahy s Evropskou unii. Ostatní se možná od nich odvracejí, my bychom měli eh, se s nimi lépe eh, eh, vcházet v lepší styky. Pan Belder, řekněme si upřímně, ani vahabistické království Saudská Arábie, ani šítská republika Iránu nepřispívá eh, k řešení urgentní humanitární situace ani ke stabilizaci Středního východu. Obě spíše eh, bojují na různých frontách a sledují vlastně cíle Máme odborníky na saudskou politiku a protože džihadisté mají k dispozici lepší sociální a jiné sítě, musí Západ zintenzivnit vzájemné vztahy se Saudskou Arábií, aby dokázal se zabývat bojem s terorismem, džihadismem a islámským státem. Jaké jsou tedy cesty k navázání lepších styků se Saudskou Arábií? Eh, v zájmu eh, společného boje s džihadisty. Eh, paní předsedkyně přerušila. Paní Besera Pasteres eh, Děkuji, paní předsedkyně, paní Mogarine. Saudská Arabie a Irán tady mají mnoho věcí, které je oddělují. Je tady ale také věci, které spojují, což je používání institucionalizovaného mučení, tresty smrti, věznění a tak dále. Stejně tak je možné popsat Irán jako Saudskou Arábii takovými právě takovými slovy. Ale je tady také další věc a to je právě moc ropy. Eh, to umožňuje také nakupovat eh, eh, mnoho zbraní a nás to trochu umlčuje, když hovoříme o lidských zprávech. To, že Irán opouští atomový program, to je velice dobrá zpráva pro mezinárodní mír, ale nemůže to být omluvou pro to, abychom polevili v naší kritice situace lidských práv. Eh, nemůžeme se vzdávat eh, eh, musíme dožadovat, požadovat, aby iránská vláda plnila všechny své závazky. Pokud je o Saudskou Arábie, tady také naše závislost na energetických zdrojích také nesmí být důvodem pro to, abychom polevili ve sledování problémů. Nemůžeme se nechat oslnit tím, kolik smluv uzavřou naše podniky a přitom tolerovat porušování lidských práv ze strany obou těchto vlád musíme myslet také na obyvatelstvo těchto zemí a zejména na ženy, které jsou diskriminovány, ponižovány. Ehm, a tady musíme také chtít, aby se dosáhlo nějakých konkrétních eh, výsledků. Pak bude možné realizovat práci podle dohod s OSN. Urban. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Mogherina, největší vývozce ropy eh, na světě pospravil nejméně 2200 lidí v posledních desetiletí. Většině těchto lidí vůbec bylo upřena možnost hájit se u soudu a dokonce museli podepsat různá přiznání. Vůbec se nerozuměli tomu, co v těchto přiznáních je napsáno. To je velice drastický způsob, jakým přišel eh, v lednu loňského roku k moci nový saudský král Salman. Eh, problémem je, že příliš dlouhou dobu se považovala Saudská Arábie za velice dobrého partnera v celém tomto regionu. Podepisovaly se nejrůznější eh, smlouvy, a to ze strany německých, francouzských, britských či španělských. Rozvíjeli infrastrukturu a dodávali zbraně a tak dále. Vůbec se nehledělo na to, jak je to s lidskými právy. A vůbec se nehledělo na to, že se tady vlastně eh, spolupracuje s takovýmto eh, režimem. Tak, jak se to pak ukázalo také ve Wikileaks. Například Saudská Arábie se dostala eh, do výboru pro lidská práva eh, OSN a to díky podpoře vládě Velké Británie. Eh, při takových popravách, při přítomnosti evropských podniků v dané zemi je velice těžké si představit, že se podaří propagovat důležité principy mezinárodního práva v, této, v tomto regionu Cena Sacharova byla dána eh, blogerovi z Saudské Arábie a tady ovšem je třeba požadovat daleko více eh, dodržování lidských práv a všech dalších závazků v Iránu i v Saudské Arábii. Děkuji jako další pan Smith paní předsedající, děkuji, paní Mogherini. Jako vždy jste velice vítána v této sněmovně. Času je málo, proto zmíním pouze Irán. Vítám dosažené výsledky jsem rovněž rád, že se Irán dostává zpátky do společnosti, že to tak řeknu. Je rovněž dobré, že se budeme snažit dosahovat určitých pokroků i uvnitř republiky. Ehm, zatím však máme obavy z toho, že zatímco situace vůči Iránu se zlepšuje, u Saudské Arábie je to právě naopak. Nedostatek ropy má negativní vliv na jejich vnitrostátní politiku, rovněž jejich mezinárodní Sousedská politika je nešťastná, zejména vůči Jemenu. E, právě Spojené království už roku 2010 prodalo e, zbraní Saudské Arábii za více než 5 miliard eur, což pak znamená, že má zbraně, kterými bojuje v Jemenu nebo s Jemen a představitel Save the Children Charity řekl, že Velká Británie má v podstatě zájem prodávat zbraně k zabíjení jemenských dětí, což určitě je přehnané, ale přesto jde o to, že přece Saudská Arabie se snaží tvářit, že dodržuje mezinárodní smlouvy. Mám tady otázku. Tam přece jsou velké pochybnosti o legalitě prodávání eh, zbraní eh, Saudské Arábii, zejména v kontextu konfliktu s Jemenem. Vyhodnotili jste legálnost takového obchodu a pokud ne, nemělo by to nastat? Děkuji, pan Castaldo. Děkuji. Všichni řečníci <clears throat> říkají něco podobného, že tedy tyto dva státy jsou na tom podobně. To v oblasti lidských práv a základních svobod. Ale my vidíme, že tady na Blízkém východě zuří krvavé války, které eh, s tím mají souvislost. Vykonání trestu smrti Eh, mělo za cíl ukázat sílu Saudské Arábie a odvrátit pozornost od eh, klesající ceny ropy. A vidíme také, že eh, různí spojenci se staví za jednu nebo za druhou zemi, <clears throat> například Spojené státy. Nemáme žádnou jasnou odpověď na to, komu stranit Nemůžeme ignorovat eh, to, že se nám nepodařilo eh, situaci napravit a od eh, zabránit tomu, aby se vykonával trest smrti v těchto zemích. To, co bude následovat, se asi dotkne nás všech. Děkuji, pan Weidenholzer. Děkuji. Konflikt mezi Saudskou Arábií a Iránem je v nebezpečí, že se dostane do krizové fáze. A zejména jsme měli svědky konfliktu s Jemenem, což by mohlo stáhnout celý region eh, do pekelného začarovaného kruhu. Nikdo na tom nemá zájem. Proto vítám, že takto úspěšně byly završeny um, rozhovory s Iránem a vyjednávání. Důležité nyní je, aby v citlivém křehkém regionu e, nebyly žádné e, zkrachovalé státy. Destabilizaci připustit nemůžeme je tady eh, pár bodů. Za prvé eh, je velice nebezpečné připouštět eh, rozvoj Daješ a tam nemůžeme k tomu mlčet. A za druhé ke stabilitě eh, se propracujeme nikoli represemi či tlakem, spíše tím, že budeme šířit myšlenky demokracie a právního státu. Um, Irán už je na správné cestě. Saudská Arábie bohužel je takovému to cíli velice vzdálena, což ukazují nedávné události. Nemůžeme samozřejmě místo Saudské Arábie sami rozhodnout, kudy se vydá, ale e, rozhodně bychom měli omezit prodej zbraní této zemi. Jako další pan Buchner. Vielen Dank für das Wort. Děkuji za slovo. Cíle naší politiky musí přece spočívat v tom hájit a prosazovat mír a lidská práva ve středním východě. Právě pro nás v Evropě je takovýto vývoj zásadní, protože Sýrie i sousedské státy to jsou zdroje um, migrantů, kteří proudí do Evropy. Opak je však pravdo. Lidská práva jak v Saudské Arábii, tak v Iránu jsou pošlapávána a obě země se neustále zaplétají do válečných eh, konfliktů. Saudská Arábie sice nepřímo v Jemenu, ale eh, už téměř přímo v Iráku a v Sýrii. My nyní jako Evropská unie máme šanci, protože se Saudská Arábie snaží trochu odtrhnout od vztahu s USA a směrem v Evropě a zároveň vztahy s Iránem byly normalizovány. Mělo by se nám podařit lépe prosadit naše požadavky, což doufejme bude mír, nastojení míru, tedy stažení se z těchto válek, za druhé lidská práva a za třetí by to měl být náš vlastní cíl, už nevyvážíme zbraně do těchto zemí. Jako další pan Boštináru, děkuji. Děkuji. Paní vysoká představitelko, Nedávná eskalace napětí mezi těmito dvěma státy je velmi eh, znepokojící. je to problém pro tento region, který <clears throat> již prochází velmi obtížným obdobím. Jediný způsob, jak tuto krizi překonat, je to, že Evropská unie se eh, o to bude zasazovat a bude se snažit eh, iniciovat jednání mezi Iránem a Saudskou Arábií. Dohoda z Vídně by neměla být spochybňována. Také by mělo dojít k urovnání mezi sunity a šíty. Měli bychom vystupovat pragmaticky přednání s těmito dvěma zeměmi, abychom zabránili eskalaci konfliktu. Pan Zofoli. Děkuji, paní předsedající. Jaderná dohoda změnila bez pochyby eh, situaci na Blízkém východě. Dojdeme si Spojenými státy a Iránci eh, znamená, že končí to výlučné spojenectví mezi Saudskou Arabií a Spojenými státy. Rivalita mezi těmito dvěma zeměmi a to napětí mezi sunity a šíty tady bude hrát rozhodující e, roli. Evropská unie e, by měla eh, hrát podobnou roli, jako hrála v, tom, v těch jednáních o jaderném programu Iránu. To by eh, mělo vést k určité naději k tomu, že je možné vést dialog. A ten je potřeba podpořit. Mohlo by se to promítnout i do situace v eh, Pakistánu, Afghánistánu a se všemi těmi stranami je potřeba jednat pro urovnání situace v regionu. Hlavním cílem je boj proti eh, terorismu, eh, smírnění migračních tlaků a snažit se zabránit, aby jakékoliv provokace neznamenaly návrat zpátky a spochybnění míru. Měli bychom také neustále upozorňovat na to, že jsme proti eh, uplatňování trestu smrti. Gomez. Paní Gomez. Eh, poprava šejka a nimbriho je políčkem Evropě, je nezodpovědná, je provokací, která dále zvyšuje napětí v regionu a jak už bylo řečeno, i vídeňské hovory stroskotaly eh, mezi jinými na této skutečnosti. Ehm, poté, co se eh, podařilo normalizovat situaci s Iránem, zhoršuje Saudská Arábie poměry v regionu. Nyní musíme začít provádět nikoli pouze program odzbrojení Iránu, a to s vůči úlohou paní Mogherini, ale musíme jít dál Unie musí na Teherán tlačit v oblasti lidských práv, pokud to bude potřeba. Zároveň však s nimi spolupracovat. Ano, jak už bylo řečeno, je třeba ukončit válku v Sýrii, bojovat s islámským státem a s jinými samozvanými teroristy, kteří jsou financováni Tureckem a státy v zálivu. Nemůžeme už se odvracet od těchto problémů. Vše musí mít své dopady. Děkuji, paní Moska. Eh, děkuji, předsedkyně. Chci poděkovat vysoké představitelce za to, že informovala o situaci ve vztazích s Saudskou Arábií a s Iránem. Ve světle diskuse, která tady probíhá o mírové konferenci o Sýrii, co je toto téma důležité. Naděje na mír spočívá v dialogu se všemi stranami. Tento dialog musí vycházet ze spolupráce mezi těmito dvěma regionálními mocnostmi, které eh, které se zde eh, podílejí na situaci již nejméně 6 let. Napětí mezi těmito dvěma zeměmi nesmí ohrozit eh, ten pokrok, kterého bylo dosaženo v jednání a zejména také v jednání o ukončení atomového programu eh, v Iránu. Musíme dále pracovat na lepším uplatňování lidských práv, na zrušení trestu smrti se všemi partnery a za všech okolností. Děkuji, pan Mamekens, děkuji, paní předsedající, paní vysoká představitelko, milí kolegové. Nedávné vývoj vztahu mezi Saudskou Arábií a Iránem znamená eskalaci poměru poprava šejka al-Nimra byla dalším projevem sektářské politiky Saudské Arábie. Máme povinnost chránit saudskou ambasádu a zároveň Saudská Arábie se rozhodla přerušit diplomatické vztahy s Iránem a to je neúměrné. Je však možnost vydat se i jinou cestou. Implementace jaderné dohody s Iránem a e, odstranění sankcí, konstruktivní zapojení zapojení Iránu do řešení krize je správná. Měli bychom začít u Sýrie. Um, napětí mezi Saudskou Arábií a Iránem by nemělo ohrozit řešení krize. V Sýrii máme už cestovní mapu, eh, Rada bezpečnosti OSN k tomu vydala usnesení a cítí se za to odpovědná. Musíme apelovat na pocit odpovědnosti. Mír v tomto regionu je zcela zásadní. Je zásadní, eh, aby Saudská Arábie už přestala financovat teroristy a šířit svou vahabickou ideologii, která připouští teroristické akty, jak například bombardování ruského letadla v Egyptě. Děkuji. A nakonec tři řečníci v rámci postupu eh, Catch the Eye. Chceme skončit před půlnocí, nemůžeme tedy připustit víc a jako první pan Polčák. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já bych chtěl ocenit eh, kroky, které uskutečnila paní představitelka eh, Mogherini myslím si že její kroky jsou poměrně promyšlené a i konzistentní. chtěl bych se zeptat s ohledem na to eh, jaké rozhodnutí bylo učiněno právě v tuto sobotu eh, zdali to znamená pro íránskou opozici která je reprezentována například ncri eh, madam Rajavi a ostatními platformami které reprezentují íránskou opozici že je evropská unie opustí já pevně věřím že tomu tak nebude že budeme sledovat eh, další vývoj těchto skupin eh, které představují nemalou část společnosti a pevně věřím že to co paní eh, mogheriniová zmiňovala to znamená zmírňování napětí že skutečně bude trvalým přínosem evropské unie i právě v těchto neklidných dobách a neklidných částech světadílu. děkuji. Pan Kán. Madam President. Paní předsedající, nedávné události v Saudské Arábii a v Iránu eh, dále destabilizovaly již křehký Blízký východ. Jsem zapokojen tím, že pokud se postavíme na jednu stranu tohoto konfliktu, tak se zhorší postavení Evropské unie. Mám tím na mysli dále posilování napětí mezi sunity a šíty a to by mohlo mít dopad na vyřešení syrského a jemenského konfliktu. A mohlo by to vést ještě k dalším konfliktům v jiných částech světa. Nicméně je tady pořád naděje, že se podaří udělat správnou věc. Vítám zrušení sankcí, které by mělo vést k zahraničním investicím a zlepšení ekonomické situace iránských obyvatel. Měl bychom podpořit také smysluplné reformy Saudské Arábie. Já jsem ehm, <clears throat> se setkal eh, s první eh, místní zastupitelkou v Saudské Arábii a je evidentní, že obě strany by měly respektovat zásadu nevněšování se do vnitřních záležitostí. Bezpečný a prosperující Blízký východ si bude vyžadovat, aby Saudská Arábie a Irán spolupracovali. Pan Arnott jako poslední. Uh, v islámu existují rozdíly mezi sunity a šíty, mezi vahabismem a dalšími směry islámu. Ani ne všichni vahabité podporují eh, přísné tresty v Saudské Arabii. Nicméně export této ideologie bez politického vyvážení saudské monarchie potom nevyhnutelně vede k ISIS a její doktríně a té situaci, kterou máme v Syrii. <clears throat> Musíme bojovat proti všem těm, kteří eh, usilují někomu o život za to, že eh, je křesťan nebo že je homosexuál. Eh, proti tomu musíme bojovat všemi silami. Nicméně vůdce lejbristů hovoří o silných stránkách ISIS a dokonce jeden z poslanců strany dnes se odmítl za to omluvit. Já věřím v britskou svrchovanost. Eh, Jeremy Corbyn, vůdce Libristů, ale věří v ISIS a rozhodně by Libristskou stranu měl vést. Slovo má paní vysoká představitelka. Děkuji. Na, za, na úvod bych ráda předeslala, že v skutku je a vždy existoval rozdíl mezi sunity a šíty, ale jsou i rozdíly mezi různými typy sunitů a to rozhodně komplikuje obrázek v regionu a i na celé planetě v podstatě. Rovněž bych ráda dodala, že naši partneři, přátelé v regionu, muslimové, s nimiž hovoříme, často zmiňují, že nejde ani tak o náboženskou konfrontaci, spíše o konfrontaci politickou, která zneužívá rozdíly, náboženské rozdíly k zaostřování konfliktu a že sunité i šijité v mnoha regionech žijí bok po boku a celá dlouhá století takto prožili, než se náboženské rozdíly spolitizovaly. A já jsem přesvědčena, že naší úlohou by mělo být pomoci jim umožnit, usnadnit kolektivní investice do architektury kolektivní bezpečnosti v regionu. To je ta správná cesta předu, to je ta správná záruka míru, bezpečnosti, která je klíčová pro celý svět. A je to přesně scházející vize společné bezpečnostní architektury, která znásobuje jakékoliv hrozby, k nimž tam dochází. Jak my můžeme přispět? Jak můžeme usnadnit tuto cestu? Je to i v našem zájmu. Jak už mnozí z vás předeslali, rozhodně bychom se neměli stavět na jednu či druhou stranu. Máme poměrně dobré pracovní vztahy či otevřené mm, kanály, průchodné kanály, jak se Saudskou Arábí, tak s Iránem. A je jasné, že provedení, implementace toho, čeho jsme dosáhli v oblasti jaderného programu s Iránem, je cestou k novým možnostem, k novému potenciálu. Máme ale i e, kontakty v Saudské Arábii a musíme si říct, v čem spočívá náš jasný program a jak se vůči Saudské Arábii chovat, jak se chovat k jiným partnerům v regionu a součástí toho je bilaterální, nazvu to konfrontace, bilaterální dynamika, nutnost investovat do řešení, politického řešení mnohých krizí, včetně posílení odolnosti klíčových zemí, které jsou zejména vystaveny eh, politickému zneužívání rozdílu mezi šíity a sunity, například Libanon, Irák a jiné země. No a nezapomínejme ani na otázku lidských práv a vnitřního vývoje v těch zemích. To se týká všech i eh, právě Saudské Arábie a Iránu. A ti z vás, kteří zmínili záležitost ropy, Tam asi budeme muset aktualizovat naše úvahy, protože dnešní ceny ropy eh, vše staví eh, do úplně jiného světla. vše vrhají jiné světlo, už máme jinou situaci, naše politická agenda je jasná, vše je na stole a vlastně my jsme eh, v takové Eh, privilegované situaci, když hovoříme s našimi partnery v regionu, protože my jsme průhlední, koherentní a hovoříme jasnými slovy. Samozřejmě, že máme ještě různé odchylné obchodní programy a tak dále, ale my jako Evropská unie se eh, tímto nezabýváme, tedy máme lepší manévrovací prostor. Chci dále investovat do našich vztahů jak v Saudské Arábii, tak s Iránem, zejména e, v kontaktech s občany, ať už budou mít jakoukoliv podobu a chci pokračovat v práci na dvou takových zásadních liniích vnější politiky, zahraniční politiky. Za prvé, stoprocentní ctění e, mezinárodních zákonů, úcta vůči státu práva. A další věc, ta se týká nikoli pouze Sádské Arabie a Iránu, totiž snaha o zrušení trestu smrti. To se zakládá na um, naší praxi, našich zkušenostech, že totiž trest smrti i tak nefunguje. Nejde pouze o to, že je nelidský, ale nezamezuje další kriminalitě a v žádném smyslu. Děkuji tedy za podporu, kterou jste zde vyjádřili, podporu našim snahám. Jsem ráda, že bylo potvrzeno, že se ubíráme správnou cestou a doufám, že naše snahy v tomto regionu přinesou e, kýžené plody a že se to pozitivně projeví na bezpečnostní situaci a na stabilizaci i u nás. Děkuji paní vysoké představitel.